So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. nichts. Kolegové, kolegyně, můžeme začít. Aby jsme nezačali příliš pozdě. Zprávu, kterou máme na pořadu jednání, jsme přeložili. Jedná se o komunikační eh, sítě, transevropské komunikační sítě. Spravodajem eh, je pan Rossi a tomu předávám jako první slovo. Eh, eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, tato zpráva se týká evropských telekomunikačních sítí. Jde tady o, o zrušení eh, příslušného právního textu, zrušení rozhodnutí příslušného. Je to velice dobře připraveno, protože se klade důraz na potřebu toho zajistit přístup k internetu pro všechny a zlepšit eh, takto evropskou konkurenceschopnost, zlepšit interoperabilitu a rovněž je zde odkaz na eh, poskytování zdravotní péče online. Nebo toto téma je rovněž ošetřeno. Je pravda, že jsme se věnovali situaci postižených osob. Myslím, že bylo velmi užitečné, kdyby evropské systémy zdravotní péče mohly být eh, propojeny do společných sítí, do společné sítě, eh, tak by bylo možné v reálném čase získávat přístup eh, k údajům o pacientovi. Viděli jsme návrh, který by umožňoval pacientům, pacientům aby si, nebo zákazníkům, aby si vybírali já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů. A tyto pozměňovací návrhy jdou eh, nastíněným směrem. Nicméně je potřeba, aby se zde věnovala pozornost tomu, jak by měla být přenášena data. Je třeba mít jednotné standardy pro eh, ukládání údajů a elektronických dokumentů. Samozřejmě zde existují různé interpretace, je potřeba podívat se na struktury různých eh, eh, nemocnic. A je potřeba, aby zde byl jednotný přístup k identifikaci jednotlivých eh, nemocí a tak dále, protože i když tady jsou malé rozdíly, může to vést k velkým nesrovnalostem. Takže my voláme po jednotné identifikaci v rámci EU, tak aby občané něco takového mohli efektivně využívat. Potřebujeme identifikovat společné pokyny, které by byly stejné pro všechny členské státy. A další otázka, která je podle mého názoru důležitá, souvisí s následujícím. Komise by eh, měla dostat možnost Eh, změnit přílohy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Nicméně já zde mám trochu obavy. Myslíme si, že by bylo lepší, spíše než akty v přenesené pravomoci, aby zde byl řádný legislativní postup. Máme tedy řadu pozměňovacích návrhů, které, které odstraňují tu část týkající se aktů v přenesené pravomoci. Komise zde volá po velkých změnách. Eh, nicméně, eh, jak říkám, já bych byl rád, aby zde byly společné pokyny, nicméně, aby zde nebyly v přinesené pravomoci. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji panu Rosimu, zpravodaji, a nyní přecházíme ke stínovým zpravodajům. A jako první má slovo kolega Antonescu za EPP. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Finanční nástroje přijaté komisí mají potenciál vyřešit problém, který omezoval možnosti silnější infrastruktury. Současné investice do širokopásmového internetu v podstatě trpí tím, že tady není dostatečný trh, také služby se eh, rozvíjejí jednotlivě, dochází k fragmentaci technologických řešení. Používání strukturálních fondů a konkurenceschopnosti inovací v oblasti digitálních služeb nemůže zajistit, abychom zajistili to kritické množství, které by bylo důležité pro skutečné rozšíření Eh, digitálních služeb. Máme 9,2 bilion euro na sítě a služby jako vyčleněný rozpočet a potřeby jsou ve výši minimálně 270 eh, miliard euro. Myslím si, že by to mělo být vnímáno spíše jako doplňkový mechanismus. Měli bychom také podpořit eh, soukromé veřejné investice a chceme zajistit eh, přístup k těmto službám především ve venkovských oblastech. Chceme také zapojit eh, soukromé investice. Co se týče infrastruktury, finanční podpora by se měla zaměřit na malé a střední sítě, kde investoři neinvestují, protože mají nízkou návratnost těchto investic. Co je důležité, aby finanční podpora nevedla k pokřivení konkurence. Musíme mít tedy politiku, abychom snížili stávající nedostatky, mezery mezi historickými operátory a jejich konkurenty. Především co se týče těchto sítí vysokorychlostního širokopásmového internetu. Je také důležité, abychom zafinancovali náležitě projekty, abychom zajistili technologickou neutralitu. Tato zásada je velice důležitá pro otevřenou síť a Musíme mít více informací o využívání nových nástrojů a také je možnost jejich páchového efektu. Musíme zajistit dobrou koordinaci, která by měla být zajištěna tímto nařízením a musíme také podpořit jednotlivé iniciativy, abychom se vyhli zdvojování snah anebo zanedbávání některých aspektů. Co je zásadní, Nejméně rozvinuté regiony by měly mít možnost využít jednak strukturálních fondů, ale také fondů soudržnosti. Zároveň by také měly mít dispozici CF pro poskytování vysokorychlostních internetových služeb. A měli bychom mít také projekty v oblasti digitálních služeb. Komise eh, má také zmínku o e-governance služeb a také elektronických eh, služeb zdravotnictví. Eh, Pozměňovací návrh 12, 13, 14 hovoří o těchto aspektech, protože si uvědomujeme, že aplikace v oblasti zdravotnictví jsou čím dál tím důležitější a běžnější v lékařské praxi. Potřebujeme větší jasnost ze strany komise, co se týče kritérií, které mají být uplatněny v těchto oblastech. Chtěla bych vědět, proč komise nebere v úvahu také e-environment, protože sdělení informací elektronickou cestou o životním prostředí je zcela zásadní. Co se týče pravomocí komise a daného návrhu, eh, pravomoci jsou velice komplexní a pokud chceme eh, měnit eh, otázku projektu společných zájmů, tak se musíme uvědomit, že se jedná o velice dynamickou oblast, která se rychle vyvíjí, takže musíme zajistit flexibilní nástroje. Potřebujeme také právní jistotu a potřebujeme zajistit eh, předvydatelnost pro investice. Měli bychom tedy velice pečlivě zvážit, eh, jaký mechanismus budeme mít pro kontrolu jednotlivých pravomocí. Děkujeme kolegyni. Nyní je na seznamu paní Rozbach. Ne, ještě Linda McEwen, která zastupuje Victoria Prody. Yes, thank, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pan Prody nemohl dnes odpoledne přijít a požádal mě, abych řekla následující. Domníváme se, že Širokopásmové sítě a jejich rychlé rozšiřování je podstatné pro poskytování služeb, snižování nákladů a překonání ehm, nedostatku přístupu na internet, především na venkově. Návrh komise zdůrazňuje důležitost širokopásmového připojení. Nicméně máme určité obavy pokud jde o to, co je v příloze. Především nedostatek rozlišování priorit eh, pro financování. Eh, jsou zde eh, různé digitální infrastruktury. Tyto digitální infrastruktury existují, nicméně komise nějak nenaznačuje, co je hlavní prioritou a co je to nejdůležitější, co by se mělo udělat. Když se zabýváme jinými oblastmi politiky, tak jako je sdělení komise o regionální politice, digitální agenda pro Evropu, cíle EU 2020 a tak dále, je třeba, abychom vždy zohledňovali eh, dané prvky. Máme určité eh, zásadní hlavní projekty, které jsou eh, relevantní pro společnost. A nicméně myslím si, že nesmíme zapomínat na projekty, které se zmiňují také v této zprávě. Je třeba eh, dávat prioritu páteřní infrastruktuře. To je především rozšiřování inteligentních sítí a eh, projekty, které mají za cíl zmírňování dopadů klimatických změn. Zároveň bychom mohli zdůraznit rychlý internet pro všechny, kvalitu života evropských občanů a udržitelnou ekonomiku s nízkými emisemi. Pokud se podíváme na návrh pana Rosyho, nechápeme, proč se omezuje v podstatě jenom na zdravotní služby. Nacházíme se v dynamicky se rozvíjející společnosti a my se domníváme, že je třeba mít té holističtější přístup a zohlednit také další prvky, nejenom zdravotnictví. Komise věnuje projektům hodně peněz A, a pan Prody se zabývá tím, jestli to není přehnané s ohledem na cíle. Tento týden ITRE zamítlo uh, zdarma roamingové služby v oblasti telekomunikací. Zároveň dáváme ale mnoho peněz do odvětví, které má v podstatě velice světlou budoucnost. A v neposlední řadě, jak můžeme zajistit, že eh, se budou dodržovat nejlepší přístupy, pokud je o technologii. Jak můžeme zajistit to, že vynaložené peníze budou vynaloženy efektivně. Já bych jenom připojila své připomínky. Eh, je to velice technologická oblast a myslím si, že zde musíme být opatrní, kde eh, na co vydáváme peníze. Znám to z vlastní zkušenosti. Veřejný sektor se rozhoduje vždy dlouho. A než se rozhodne, v podstatě inovace už se vybírají, ubírají jiným směrem, takže musíme být velice opatrní. Já jsem si vyslechla pana Rosyho, pokud jde o údaje o pacientech. Myslím si, že bychom měli být opatrní, pokud jde o velká, velké režimy IT. V mé zemi jsme se snažili elektronizovat údaje o pacientech a nakonec to v podstatě selhalo. Dělat to na evropské úrovni by bylo ještě nákladnější. Musíme se podívat na přínos něčeho takového. Ne všichni lidé eh, jsou, eh, se pohybují nebo eh, jedou do jiné země, aby byli ošetřeni. Takže já myslím, že možná takovéto investice nejsou nejlepším využitím peněz v současné eh, těžké době z ekonomického hlediska. Vím, že máme směrnici o přeshraniční zdravotní péči, ale musíme být zkrátka opatrní, jak vynakládáme peníze. Děkuji nyní Anna Rozbach. Uh, thank you, chair. Mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme eh, jménem paní Jana Kudekajse, která se nemůže zúčastnit dnešní schůze. Obecná úroveň, obecně naše skupina vítá tento návrh komise a myslíme si, že to je dobrý krok směrem k dotváření jednotného vnitřního trhu. Také sdílí názor, že tento návrh může zajistit lepší poskytování zdravotnické, zdravotnických služeb přes hranice, kde také tady bychom měli posilit naše pravomoci. Co se týče posílení eh, spolupráce v oblasti zdravotnictví, sledování eh, diagnozy, eh, předpisy, používání také mobilních telefonů, digitálních televizí a tak dále. To vše by mělo umožnit pacientům, aby měli lepší přístup k lepší zdravotní péči. E-health má umožnit pacientům aby se také lépe řešily velice vzácné choroby, aby měli přístup k specializovaným centrum v rámci Evropské unie, což jim ušetří čas, peníze a také náklady za cestu. Otázka operability mezi eh, systémy IT eh, by měla být eh, zajištěna. Někdy v jedné členské zemi máme různé systémy kvůli jazykovým rozdílům a zcela jistě v oblasti přihraniční spolupráci bude velká výzva převádět eh, diagnózy pacientů. Je tedy důležité, abychom zajistili lepší fungování a operabilitu zdravotnických služeb, abychom zlepšili normy v oblasti zdravotní péče a bezpečnosti. Měli bychom mít jednotný identifikační kód, který budou používat naši občané. A ještě za svoji osobu bych chtěla říci, že naprosto souhlasím se svojí kolegyní za SAD. U nás eh, se také snažíme povzbudit, aby občané používali elektronická data. Je to nesmírně složité z hlediska fungování. A je tady ještě další věc. Pokud jste dobří hekři, pokud se umíte nabourat do daných systémů, tak není zase tak úplně těžké eh, zjistit, eh, kdo co jak rozhodl a můžete se dostat k osobním údajům. K tomu u nás doma již několikrát došlo, i když tyto informační technologie nejsou zas tak staré. Musíme si tedy uvědomit, jakým způsobem budeme postupovat. Je patrné, že zde máme velký potenciál, obzvláště v případě vzácných onemocnění, kde máte pouze několik odborníků po celé Evropě, kteří by byli skutečně schopni vás vyléčit, ale měli bychom být nesmírně obezřetní v našem postupu. Rosbach, Děkujeme paní Rosbach, nyní předávám slovo komisi. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl velice poděkovat poslanci nebo poslancům za názory a děkuji také zpravodaji. Děkuji vám za podporu pro náš návrh. nejmenším tak jsem to pochopil. Několik slov k tomu, co jste řekli. Máte určité obavy, pokud jde o akty v přenesené pravomoci. a mezi komisí a parlamentem byla podepsána dohoda, pokud je o aktiv přenesené pravomoci, do toho nebudu zacházet. Ale proč chceme použít aktiv přenesené pravomoci zde? Chceme je použít eh, přesně eh, proto, jak řekla paní McEwen. Jde o to, abychom byli aktivní, abychom reagovali na budoucí vývoj, abychom za deset let byli schopni rozhodnout o nových prioritách, které se objeví. Eh, pohybujeme se zde eh, v oblasti IKT, to je oblast, která se velice rychle vyvíjí. V podstatě před pěti, deseti lety někdo neznal společnosti, které jsou dnes obrovské a úspěšné a nevíme, co se stane za dalších 10 až 15 let. A proto potřebujeme, aby tento nástroj byl agilní abychom měli možnost eh, měnit přílohu, měnit projekty v příloze, abychom reagovali na vývoj. Pokud je opákový efekt, myslím, že zde mohu spojit otázky paní Marinesku a paní McAven. ptali jste se na eh, přehnané přidělování fondů a pakový efekt. My se chceme soustředit především na inovativní finanční nástroje, protože se domníváme, že v dobách krize a v dobách eh, snížených veřejných výdajů je to správný přístup. Eh, máme finanční facilitu na sdílení rizika, tam máme 500 milionů eur a měli jsme projekty v hodnotě 6 miliard eur, které byly financované prostřednictvím této facility. Takže to je ten pákový efekt, o kterém hovořím. A to znamená, že, zde, že počítáme asi ze 6 až 7 násobkem skutečné investice. Širokopásmové sítě by měly představovat asi 77 miliard eur a to se, by se mělo znásobit až na 50 miliard eur. Poslankyně řekla, že je to eh, možná mnoho, ale my si myslíme, že je to příliš málo. Máme zde nedostatek eh, ve financování v hodnotě eh, stovek miliard eur. Jsou zde potřeba skutečně velké investice a ne všechno může zařídit soukromý sektor. chceme, aby do roku 2020 občané měli odpovídající přístup k internetu. A toho chceme dosáhnout prostřednictvím CES. Pokud jde o životní prostředí, v příloze máme několik služeb, které eh, mají řešit ekologické záležitosti. Například inteligentní měřiče, to je jenom jeden z příkladů ty budou mít velice silný dopad na eh, pozitivní dopad na životní prostředí, eh, budou snižovat emise i spotřebu energií. Myslím, že jsem odpověděl na většinu otázek, které zde zazněly. Na závěr jenom ještě jak vybíráme různé projekty, které jsou zmíněny v příloze. Měli jsme tři různé přístupy. Přeshraniční relevantnost, zda ty projekty byly zralé na to, aby byly realizovány a zda už byly provedeny proje- pilotní projekty. Mnohokrát děkuji. A samozřejmě našeho Výboru se to týká v mnoha oblastech, v oblasti životního prostředí, v oblasti eh, klimatu, ale také v oblasti zdravotnictví. Ehm, možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli nepozveme do výboru Nelly Kröz, která je komisařkou pro digitální agendu, protože celá řada z nás, nebo celá řada z našich problémů by se mohla řešit také prostřednictvím digitální agendy protože jinak k tomuto tématu přistupujeme trochu jako e, k cizímu dítěti, nikoli k našemu vlastnímu. Na závěr dám jenom ještě slovo autorovi, navrhovateli, panu Rosimu. Děkuji mnohokrát, to je nás vynikající návrh ze strany komise. Chtěl bych komisi poděkovat, že byla tak jasná k některým otázkám, například eh, otázka aktů v přenesené pravomoci. Tuto otázku probereme se stínovými zpravodaji. Velice rád vemu v úvahu pozměvací návrhy ze strany kolegů. Zhodnotíme, jak postupovat. Jenom dvě krátké odpovědi v tuto chvíli. Paní kolegyně Linda McAven uvedla, že se zaměřujeme příliš na zdravotnické služby a máte pocit, že může dojít k zneužití sensitivních citlivých dat. To je pravda. Žádáme určité pokyny, nezapomínejte prosím na to, které musí být podobné v členských státech. Jak daleko zajdeme v případě těchto údajů, to by mělo být na tom, kdo bude mít patřičné pravomoci. Když se podíváme na volnost pohybu, tak eh, každý den miliony evropských občanů se pohybují po celé Evropě. Jsou v zahraničí, někdy na krátkou dobu, ale pokud onemocní, tak eh, by měli mít eh, digitální podporu, měli by mít informace o například své krevní skupině, pokud mají nějakou vzácnou chorobu. Tyto informace by měly být k dispozici nebo otázka eh, dárcovství orgánů, kde můžeme zachránit život. Například, když někdo je v zahraničí, eh, tak bychom to měli využít. Já si myslím, že hack, by to nezajímalo. Proč by se hekři měli zajímat o krevní skupiny občanů? Myslím si, že lidé nepotřebují informace o ostatních, o tom, jaké léky používají. Takže v tomto ohledu bych dal přednost potřebám pacientů, nemocných občanů a také možnosti vztahu s eh, státní zprávou. Dále otázka životního prostředí. Eh, zcela jistě tyto poznámky mohou podpořit. Také bych chtěl poděkovat paní Rozbach, která také zmínila celou řadu určitých obav, ale nemůžeme rozptýlit tyto obavy, pokud nebudeme mít rozumné možnosti a volby, které přeložíme v našem dokumentu, pokud nebudeme mít přesnější kódy. Například tady máme otázku přeshraniční zdravotní pomoci, Eh, celá řada lidí nechce být dobrovolně pojištěna v zahraničí, nicméně pokud onemocní v zahraničí, eh, a je to buď z pracovních důvodů nebo z turistických důvodů, tak eh, se ty situace musí řešit. Chtěl bych všem poděkovat za vaše poznámky. Ještě paní Manesku hovořila o tom, že předloží pozměňovací návrhy, co se týče sdílení ekologických informací, s tím naprosto souhlasím, a také bychom měli maximálně využít fondů, které máme k dispozici. Také další kolegové se zmínili o možných prioritách. Také bych přivítal pozměvací návrhy, pokud bychom měli dát prioritu jiným tématům. Zcela jistě tyto záležitosti budeme probírat podrobně. Chtěl bych požádat, abychom se především rozhodli, zda chceme eh, aktiv přenesené, přenesené pravomoci. Zda Evropský parlament požaduje tyto pravomoci a nebo zda bychom to měli ponechat na komisi. Je důležité, abychom v této otázce se zcela jistě shodli. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 9.3. Hlasovat budeme 25. 26. dubna. Odpovědným výborem je výbor ITRE. Tam se bude hlasovat teprve v listopadu. A v lednu 2013 by se mělo hlasovat na plenárce. To znamená, že máme ještě dost času na to, abychom toto téma probrali s komisařkou odpovědnou za digitální agendu. Můžeme eh, probrat ještě i jiná témata, určitě si to zde poznamenám. A nyní k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je bod číslo 20. Je to provádění rámcové směrnice o odpadech Čeká nás výměna názorů. Pan Garcia Borges minulý rok navrhnul, že představí, kam pokročila implementace. A nyní si tedy vyslechneme prezentaci zástupce komise. Thank you, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jsem dostal příležitost mít prezentaci o provádění rámcové směrnice o odpadech. Víte, že tato směrnice je základem evropské legislativy o odpadech. Samozřejmě její implementace je určitou výzvou. Eh, největší porušování v oblasti legislativy v oblasti životního prostředí se týkají právě této směrnice. Ve své prezentaci zmíním některé hlavní, hlavní požadavky podle rámcové směrnice. Dále identifikuji eh, výzvy v oblasti implementace, kterými čelíme a poté eh, prezentuji kroky, které chceme učinit, abychom vyřešili ty výzvy. Ale na úvod několik připomínek. Chtěl bych říci, že implementace legislativy o odpadech je eh, základní, základem pro naší agendu efektivního využívání zdrojů. Je zde velký potenciál pro vytváření pracovních míst a hospodářský růst eh, zpracování odpadů je dynamickým sektorem. Plné dodržování legislativy o odpadech EU by vedlo k vytvoření asi 400 tisíc nových pracovních míst. A zároveň je zde velký potenciál na snížení emisí CO2 nebo skleníkových plynů obecně. pokud by emise byly, pokud by legislativa byla plně implementována, potom by se emise snížily o ekvivalent 47 milionů automobilů. Legislativa se e, týká, má velice široký záběr, e, týká se veškerých odpadů, které nespadají pod jiné směrnice, například e, směrnici o elektronických odpadech. Já budu hovořit nicméně především o komunálních odpadech, ale také o odpadech ze zemědělství a e, průmyslu. V kvantitativních, z kvantitativního hlediska to jsou nejdůležitější zdroje odpadu. Představuje to asi třetina, třetinu odpadu, který vzniká v EU. Dále komunální odpad je dobrým eh, vodítkem, jak měřit dodržování legislativy EU, protože zde máme dostupné dlouhodobé statistiky. A za třetí budu hovořit především o komunálním odpadu, protože eh, ve chvíli, kdy existuje efektivní systém eh, pro zpracování komunálního odpadu, potom je mnohem jednodušší vytvořit systémy pro zpracování průmyslového nebo zemědělského odpadu. Pokud jde o rámcovou směrnici. Je to složitý, složitá legislativa. Já bych zmínil dvě hlavní ustanovení. Jednak hierarchii odpadů a potom prevenci. Hierarchie je základním bodem směrnice. Podle Eh, hierarchie odpadů je předcházení odpadům nejlepším způsobem, poté eh, znovu využívání a recyklace a dále spalování nebo skládkování. Eh, to jsou ty nejhorší způsoby nadkládání s odpadem. Máme recyklační cíl, který se týká především komunálního odpadu z domácností. Tento cíl je závazný a je, je ale formulován e, z, do jisté míry nejasně. V podstatě zavazuje členské státy, aby recyklovali 50 komunálního odpadu do roku 2020. Jak jsem řekl, máme dobré statistiky, pokud jde o nakládání s odpadem. Já jsem si připravil eh, nějaké slajdy ukazující eh, statistiky z roku 2009, nicméně zdá se, že máme technické problémy, takže vám rozešlu eh, papírovou kopii tohoto slajdu. Tento slide odráží údaje, eh, které schromáždil Eurostat. A pokud se na to podíváme, eh, vyplývají z toho určité obavy. V roce 2009 skládkování, které je nejhorší možností v hierarchii nakládání s odpady, zůstalo tím hlavním způsobem nakládání s odpady. 38 komunálního odpadu skončilo na skládkách. Dobrá zpráva je, že pokud jde o cíl recyklace, tam jsme nebyli naštěstí až tak daleko od cíle 50 Konkrétně to bylo 42 eh, všeho komunálního odpadu bylo recyklováno v roce 2009. Nicméně, co nás nepokojuje, je, že statistiky ukazují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Je možné rozlišit tři skupiny členských států. Za prvé máme skupinu, členských států, které mají nižší skládkování než 20 a recyklaci vyšší než 80 Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Rakousko a Švédsko jsou v této skupině. Tyto země by neměly mít problémy dodržet správnou hierarchii způsobu nakládání s odpady a dosáhnout cílů stanovený směrnicí. Některé členské státy v této eh, skupině eh, nicméně mohou eh, ne, možná nemají odpovídající kapacitu na spalování. Další skupina, tam to jsou státy Francie, Irsko, Itálie, Portugalsko, Slovensko a Velká Británie. E, tam se to pohybuje e, mezi 20 až 65 procenty. Tyto země e, musí zapracovat na své hierarchii nakládání s odpady. Budou muset také řešit některé místní, lokální problémy protože některé tyto lokální problémy jsou skutečně závažné. A poté máme skupinu eh, zemí, které mají špatné výsledky. Eh, nepřekvapuje nás, že v této skupině jsou všechny státy EU12 s výjimkou Slovinska. A je zde další členský stát, který má stejně špatné výsledky jako nové členské státy, a to je Řecko. ZD skládkování představuje více než 75 V těchto zemích je třeba dramaticky změnit způsob nakládání s odpady tak, aby už se tyto země tolik nespoléhaly na skládkování, aby více recyklovaly. Nyní se dostávám k poslední části své prezentace. Co bychom měli udělat, aby jsme vyřešili problémy s implementací. Samozřejmě neexistuje žádné magické řešení, ale existují různé možnosti, kterým se již věnujeme. Zajistit eh, řádné transponování rámcové směrnice o odpadech eh, je hlavní cíl. Lhůta byla v prosinci 2010 pro transpozici, nicméně v několika členských státech nebyla ještě schválena transpoziční opatření. Nicméně doufáme, že vzhledem k tomu, že probíhají žaloby eh, kvůli nedodržování legislativy, doufáme, že k transpozici v následujících měsících dojde. Poté budeme muset, muset kontrolovat, zda transpoziční opatření odpovídají směrnici. To je něco, co budeme dělat v druhé polovině tohoto roku. A pokud to bude nutné, v roce 2013 zahájíme řízení pro porušování. Členské státy musí schválit plány, jak nakládat s odpady a mít odpovídající programy. To jsou hlavní nástroje pro efektivní implementaci směrnice. Proto bude důležité, aby komise zkontrolovala obsah a skutečnou implementaci těchto plánů a programů. Bohužel komise eh, nemůže odpovídajícím způsobem provést tento úkol. Tyto plány a programy jsou často schváleny na regionální úrovni a v důsledku toho je těžké je kontrolovat. To je jeden z důvodů, proč jsme analyzovali různé možnosti, jak posílit eh, naši kapacitu pro monitoring. Vytvoření eh, Evropské agentury pro odpady bylo jednou z možností, ale dospěli jsme k závěru, že by bylo jednodušší a efektivnější spolehat se na již existující orgán, to znamená Evropskou agenturu pro životní prostředí. Ve skutečnosti již nyní agentura eh, s komisí spolupracuje na této problematice a v nadcházejících měsících spustíme projekt pro rozvoj eh, nástroje pro eh, vyhodnocování efektivity nakladání s odpady národních plánů tady pro tuto oblast. Zároveň vydáváme nebo vypracováme pokyny pro provádění příslušné směrnice o odpadech a také podporujeme v šíření osvědčených postupů. Eh, dostupné údaje indikují, že eh, příslušné nástroje jako eh, zdanění skládek či režimy průběžného financování jsou nejefektivnějšími způsoby, jak posílit řízení či hospodaření s odpady. V zkušenosti z členských států s lepšími výsledky Eh, tedy poukazují na lepší výsledky při použití těchto nástrojů. My nyní dokončujeme studii pro danou problematiku a eh, snažíme se eh, podněcovat členské státy, které si nevedou až tak dobře, aby lépe využívaly právě ty hospodářské nástroje, ekonomické nástroje. Důležité se také uvědomit, že v době hospodářské krize a úsporných balíčků je využívání ekonomických instrumentů v oblasti hospodaření nakládání s odpady může poskytnout obcím, eh, samozprávám také další zdroj příjmu. A konečně je zjevné, že evropské financování, zejména regionální fond a fond soudržnosti, mohou sehrávat klíčovou roli při upgradeování systému nakládání s odpady v těch eh, členských státech, kde, jsou, kde je situace nejhorší. Je důležité zaručit, aby prostředky byly využívány pro ten daný účel, to znamená zlepšení hospodaření s odpady a také je klíčové, aby prostředky byly vynakládány účelně, efektivně a aby skutečně napomáhaly lepšímu provádění evropské legislativy o nakládání s odpady. Jak indikuje cestovní mapa, eh, finance by měly jít na projekty, které Eh, stojí eh, v popředí hierarchie nakládání s odpady a pouze výjimečně na budování nových skládek. Pokud jde o nový eh, víceletý finanční rámec, počítá se také s tím, že zavedeme určitou podmíněnost ex ante, která by nám umožnila ověřovat, zda projekty předkládané, u nich, se, u nich jsou tedy žádosti o financování, jsou v souhlase nebo jsou součástí eh, plánu nakládání s odpady v souhlase s evropskou legislativou. Tím jsem vyčerpal svoji prezentaci, pane předsedo. Zdá se mi, že by bylo užitečné, kdyby eh, respektive bylo by užitečné, kdybych nyní prošel eh, ty jednotlivé dotazy, které byly nadneseny. Já tak rád učiním, ale mám k tomu váš souhlas? Dobrá. Takže tím skončím. Mnohokrát děkujeme zastupci komise za vyčerpávající prezentaci. A máme eh, zde otázky. A jako první se přihlásila paní Anna Rozbach, poté Karl Heinz Florenz, poté Jutta Haug. A vidím, že se hlásí i Richard Seber a začneme Anou Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, za vaše komplexní, eh, komplexní vystoupení a za to, že jste nám nastěnil eh, postup do budoucna, pracovní program do budoucna. Pro mě je to velice důležitá problematika. Jsem z Dánska, takže zastupit členskou zemi, která si vede dobře v této souvislosti. Pro mne to stojí tak, že odpad je třeba vnímat jako zdroj, odpady jako zdroj. A moje otázka zní, jak vnímáte efektivnost či nedostatečnou efektivnost některých zemích eh, rámcové směrnice o nakládání s odpady, eh, pokud je o eh, odpady v mořském prostředí, zejména to, že bychom měli zabránit vypouštění odpadu do moře. A dále Jaká bude další implementace směrnice se zaměřením na, eh, na další recyklaci a eh, jak zaručit, aby odpady byly vnímány jako zdroj zemena eh, v nových členských zemích. Děkuji nyní pan Kalhans Florence a poté paní Jutta Haug. Ano, já jsem jenom chtěl připomenout, že jsem položil písemnou otázku a chtěl bych na ně slyšet odpověď. Jutta Haug. Já jsem chtěla reagovat na to, co řekl zástupce komise. Řekl, že by považoval za rozumné, abychom měli agenturu pro odpady. Už eh, se komise dívala na právní základ, pokud jde o takovou tu agenturu, potřebujeme eh, odpovídající návrh. A nebo udělala komise už to, že by nějak eh, změnila základní nařízení o Evropské agentuře pro životní prostředí a pokud ano, kdy to dostaneme? A když řeknu, že jsem eh, jak proti jednomu, tak proti tomu druhému, protože se domnívám, že komise by se měla věnovat eh, úkolům, které jsou jejími úkoly, a to být jistým policistou při implementaci legislativy v oblasti odpadů v členských státech. Eh, potom vidím, že vy se tomu vyhýbáte a snažíte se přicházet s návrhem eh, agentury pro životní prostředí nebo agentury pro odpady, nebo co já vím, jaké agentury. Jak by to mělo čistě technicky probíhat? To by mě zajímalo. Děkuji, Jutě Haug. A nyní má slovo Richard Zébe. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil k Jutě. Já jsem také proti tomu, abychom měli opět další agenturu. Já bych se chtěla zeptat komise, jestli to, co do posud udělala při podpoře členských států, aby dosáhly cílů, které byly stanoveny, jestli to stačili, stačilo. Měli bychom myslet na to třeba, že eh, bychom vytvořili sítě, abychom eh, si vyměňovali nejlepší praxi. To by byl možná dobrý nápad. Eh, pověst komise, že zde má sehrávat svoji roli, je určitě správná. Nicméně máme zde země, jako je Bulharsko a další, které Eh, mají problémy, ale zároveň nejsou schopné využívat peníze, nejsou schopné přijímat peníze, mají s tím také problémy. Takže mě by zajímalo, jestli eh, by se komise tedy mohla sejít se zástupci DG Regi, a podívat se na to, jak ty peníze jsou čerpány. E, tyto země, jako například také Řecko, v podstatě nemusí pak už e, platit e, žádné peníze. Jsou zde k dispozici miliardy, ale tyto miliardy nebyly vyčerpány. A najednou vy zde požadujete novou agenturu. To je naprosto nesmyslné, protože to agentura nevyřeší. Takže měli bychom se e, podívat na to, aby e, oba komisaři Hán a Potočník spolupracovali, aby ty peníze skutečně byly čerpány a šly správným směrem. Děkujeme Richardovi Zéberovi. Nyní Nikolos Iskoleos. A poté Radbil Mokonaute. Děkuji, pane předsedo témata. Já zde hovořím jménem zelených o tomto tématu. Já jsem samozřejmě ze země, která je tím špatným žákem, abych to řekl opatrně. Mě by zajímalo, jestli by nám komise mohla říci, jak dlouho to případně bude trvat, během současné krize, aby se eh, směrnice realizovala. A mě by zajímalo, eh, jak to v současné době vypadá v Atice, jestli jste provedli nějaké šetření. Eh, provádí se hodně práce na skládkách. A v roce 2002 bylo učiněno rozhodnutí a Rozhodlo se, že práce bude provedena s pomocí evropských peněz. Nicméně musí se stavět dále a mě by zajímalo, jestli komise zde nějak uplatnila svůj vliv. Nyní paní Mukunaute. Ačiū pirmininkė. Děkuji. Chci poděkovat komisi za její prezentaci. Já jsem zásobkyně Litvy to znamená země, která nepatří mezi ty eh, nejlepší, pokud je o nakládání s odpady. Podíváme-li se na údaje. V každém případě v mé zemi se hodně diskutuje o této problematice. Zamýšlíme se nad tím, proč ten systém nefunguje. A ráda bych se dotázala komise, Jaké dotazy obvykle dostáváte od 12 nových členských zemích ohledně této směrnice? Zda existují nějaké systémové problémy? A jaké argumenty předkládají členské státy, aby obhájili skutečnost, že nedokáží směrnici implementovat? Děkuji, pane předsedo. Já bych měl otázku na komisi. První otázka. Eh, jak řešíte export nelegálního odpadu? Už jste provedli ve 22 zemích eh, eh, šetření a také v některých sousedních zemích těchto členských států. A výsledky jste sepsali ve zprávě. A tam se praví, že přeshraniční transport odpadů probíhá z jedné pětiny nelegálně. Já bych se chtěla zeptat, co minulý rok komise eh, udělala v tomto ohledu. Zada už předložila nějaký návrh, nějaké řešení. Eh, tato zpráva byla zveřejněna před rokem a tam se také dočteme, že se zdá, že ve většině členských států je úroveň produkce odpadu eh, stagnující nebo větší v letech 2006 až 2008 celá řada členských států vyprodukovala nicméně i o 10 méně odpadů. Takže jsou zde rozdíly. Je potřeba provést analýzu, jestli třeba tento pokles v produkci odpadu ehm, je v důsledku krize nebo proč. Takže mě by zajímalo, jestli ty otázky, které jste ehm, které vyplynuly z vaší vlastní zprávy, jestli jste na ně dokázali odpovědět za minulý rok. A také by mě eh, zajímalo, pokud jde o prevenci odpadů a recyklaci odpadů, jakých výsledků bylo dosaženo a jaká nutná opatření chcete stanovit pro budoucnost. Děkuji. Paní Brepels. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšená, že jsme od komise obdrželi konkrétní čísla. Pokud se dobře pamatuji, revize, e, v souvislosti s revizí této směrnice e, jsme se tím zabývali a mohu říci, že kromě deseti nových členských států, které by možná potřebovaly o něco více času na dosažení stanovených cílů, je ještě sedm zemí, z řad tzv. starých členských států, které jsou nad průměrem EU. Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko k ním patří. Jsou to země, které si nevedou příliš dobře, neplní dost dobře své úkoly. Vy jste řekl úvodem, že musí plnit své úkoly, musí plnit směrnici. Více jak 200 tisíc pracovních míst by toto mohlo vytvořit. A mne by zajímalo, na co tyto země čekají, v čem je problém. Jsou to přece země, které potřebují pracovní místa a přitom nečiní vůbec nic v rámci provádění a transpozice této směrnice. Takže když naslouchám komisi, slyším, že chceme další legislativu, chceme eh, šíření osvědčených postupů, chceme odborat eh, skládky, nové skládky. To my v Nizozemsku děláme už od 70. let. Je pravda, že patříme k zemím s lepšími výsledky, ale jak je možné, že jiné země eh, nejsou, eh, se necítí jak se nuceny k tomu, aby přijali podobná opatření? A dále se chci zeptat, zda komise má k dispozici nějaké regionální statistiky. Například v Belgii máme Flandry a Valonsko, Vlámsko a Valonsko, Zajímalo by mne, jak eh, vypadá srovnání těchto dvou regionů, takže zajímalo by mne také regionální rozložení těch statistik. Děkuji. Eh, další kolega, děkuji. Pan Gerbrandy, děkuji, pane předsedo. Zajímá mne, jak, vypadá, jak to vypadá s rolí soukromého sektoru v oblasti nakládání s odpady. Eh, stoupají ceny zdrojů a odpady jsou stále více považovány za cený stroj eh, na místo něčeho, co je třeba se prostě zbavit. Je zde, jsou zde obrovské investice, rizikový kapitál se zaměřuje na toto odvětví recyklace odpadů, takže jsou zde obrovské obchodní příležitosti. Dovedu si představit, že bychom uspíšili proces implementace evropské legislativy v oblasti nakládání s odpady, Zajímalo by mě, co činí komise, aby podnítila zainteresovanost soukromého sektoru a za také EIB do toho zapojena, protože konec konců nepotřebujeme velké investice pro to, abychom vytvořili ty tisícovky pracovních míst, eh, které čekají na vytvoření. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisi, aby odpověděla na položené dotazy. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se udělat eh, vše, co je v mých silách, protože tady mám skutečně dlouhý seznam otázek. Pokusím se je probrat ve stejném pořadí, tak jak zazněly. A doufám, že neudělám žádnou chybu, protože Některé ty věci zazněly velice rychle. První otázka eh, paní Rozbach, paní Ditter. Týká se to špatné implementace legislativy eh, v oblasti nakládání s odpady. Ten problém je v tom, že máme části odpadů, které dáváme do jiných systémů nakládání s odpady. A často končí v mořích. Takže určitě prostřednictvím lepší implementace této legislativy můžeme řešit problém námořního odpadu a další otázka. Uh, se týkala lepšího nakládání s odpady eh, v kontextu efektivního využívání zdrojů. Ve své prezentaci už jsem pokázal na to, že implementace této legislativy je zásadní součástí je naší agendy pro efektivní využívání zdrojů. Odhadujeme, že úspory, které získáme z implementace, budou ve výši 72 miliard euro, a to ročně, což je velice významná částka. Dále pan Florence poukázal na otázky, které předložil. První věc se týká hierarchie odpadu, jak implementuje nebo interpretujeme hierarchii odpadu v jednotlivých členských státech, když se implementuje tato rámcová směrnice. Uvědomujeme si, že existují určité problémy. Máme kontakty s některými členskými státy a jak jsem uvedl ve své prezentaci, provedeme kontrolu souladu, zda tedy došlo k skutečnému přenosu jednotlivých opatření a toto cvičení zahájíme koncem tohoto roku. A pokud najdeme nějaké pochybení, tak zahájíme eh, soudní řízení dále. Pan Florence hovořil o otázce soběstačnosti, také určité konkurence mezi soukromými veřejnými eh, organizacemi v oblasti nakládání s odpadem. Takže tato eh, směrnice neobsahuje žádná konkrétní opatření v této otázce, ale naši kolegové z eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se zabývají pravidly, eh, která byla připravena v některých členských státech, zda skutečně jsou v souladu s evropskou legislativou co se týče hospodářské soutěže. Třetí otázka se týká těchto agentur pro odpad. To jsem zmínil ve své prezentaci. V této fázi nebudeme vytvářet nějakou novou agenturu, která by měla na starosti otázku s nakládání s odpady. A naším záměrem je spolupracovat s Evropskou agenturou pro životní prostředí. Stejná otázka zazněla z úst paní Hauk. Není naším záměrem nějak měnit nařízení, které eh, je základem pro existenci této agentury. Tato agentura má mandát, aby monitorovala situaci v členských státech. Tato práce nám pomůže naplňovat naši povinnost eh, strážců smlouvy, abychom mohli monitorovat eh, eh, naplňování evropské legislativy. A zcela jistě není naším záměrem delegovat tyto základní funkce a na nějaký jiný orgán. Dále zazněla další otázka, nebo tedy co konkrétně komise dělá, abychom zajistili více finančních prostředků na podporu na nakládání s odpady v jednotlivých členských státech. Mohu vás ujistit, že úzce spolupracujeme s generálním ředitelstvím Regio a naším cílem je zajistit, aby více evropských finančních prostředků bylo použito na podporu implementace legislativy v oblasti nakládání s odpadem. Věřím, že se nám podaří zajistit pokrok v této oblasti. Dále zazněla otázka pana Kryskoliose. Týká se specifické situace v Řecku. Řecko je celé jistě mezi těmi nejhoršími, kteří eh, jsou v Evropské unii v této oblasti, takže podle našeho názoru je důležité, abychom snížili závislost eh, na skládkování a eh, ty dlouhodobé, dlouhodobá řešení by mohla být eh, dražší oproti skládkování. Například, když se podíváme z hlediska efektivního využití zdrojů, co je rozumné, zdá se, že doslova se zbavujeme a pohřbíváme eh, veškeré materiály, které se nacházejí eh, v odpadu. Dále otázka paní Morkunajte. Proč nové členské státy mají problémy s implementací legislativy v oblasti nakládání s odpady? V případě nových členských států se jedná o novou velkou výzvu. V členských státech, eh, kde máme nejlepší výsledky, tam to trvalo 20 let, aby dospěli do situace, kde se nacházejí nyní. A nové členské státy potřebují více času. Měli by pochopitelně maximálně využít eh, zkušeností starších členských států a já pevně věřím, že díky finanční podpoře ze strany Evropské unie bude možné, aby i tyto členské státy zajistily rychlý pokrok. Eurostat připravuje aktualizované statistiky v oblasti nakládání s odpady. A dobrá zpráva je ta, že se zdá, že během jednoho roku některé nové členské státy, jako Polsko, Slovensko, učinili zásadní pokrok, co se týče recyklace a míry recyklace. Dále zazněla otázka od dalšího europoslance. Přiznám se, že nemohu <laughs> přečíst své poznámky. I will go uh, to the next question and uh, if Mr. Rader can... Uh, Pokud pan Rader by mě mohl položit opět svoji otázku, byl bych mu nesmírně vděčný. Další otázka se týká paní Repous. proč je situace také špatná ve starých členských státech. Ano, je to pravda. Máme celou řadu starých členských států, které jsou um, průměrné, co se týče svých výsledků, ale tato rámcová směrnice je novou legislativou. Termín pro transpozici směrnice vypršel v prosinci 2010 eh, a v předešlé legislativě nebyly žádné cíle pro recyklaci. Nebyly tam eh, také um, hierarchie, co se týče odpadu. Dále zazněla otázka, která se týká regionálních statistik. V případě například Belgie Víme, že Vlámy, Vlámsko a Valonsko v podstatě má ohlašovací povinnost oddělenou vůči Eurostatu a jiné členské státy, i když mají regionální strukturu, tak jejich statistické údaje jsou předkládány eh, konsolidovaným způsobem. Poslední otázka pana Hebrandyho. Otázka na soukromý sektor. Máme takový pocit, že soukromý sektor nepotřebuje eh, příliš mnoho nějakých eh, stimulů nebo dotací. Je to otázka podnikání a sektor pro recyklaci má dobrý eh, regulační rámec, eh, dobré regulační prostředí a z tohoto důvodu si myslíme, že asi nejlepší věc, kterou můžeme udělat, abychom podpořili soukromý sektor, je přesně to, že zajistíme, aby tato směrnice, rámcová směrnice pro odpad byla náležitě implementována. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Ještě bych předal slovo kolegové, aby mohli ještě jednou položit svoji otázku. Eh, politikusi vizsgafeladatnak, hogy ugyanazt a kérdést föl tudom egymás után. A pro mě je to určitá zkouška jako pro politika, dvakrát za sebou položit tu stejnou otázku, to se ne každému politikovi vždy podaří. Já jsem položil dvě otázky, nejenom jednu. První otázka, jestli to můžu nějak shrnout v jedné větě, jaké Eh, opatření komise plánuje, aby zabránila nelegálnímu transportu odpadů. A já jsem hovořil o provedené analýze ve 22 členských státech. Eh, tato analýza dospěla k závěru, že z jedné pětiny přeshraniční transport odpadů je nelegální. A druhá otázka byla, nebo tato otázka se týkala eh, zprávy, kterou jste zveřejnili v lednu minulého roku. Eh, tato zpráva řeší produkci odpadu a zpracování odpadu a v této zprávě jste zjistili, že ve většině členských států Evropské unie produkce odpadů trvale roste a průměrná míra mezi 2006 eh, až 2008 eh, se snížila eh, jenom proto, že některé členské státy se hodně zlepšily, ale většina ostatních členských států žádná opatření neprovedla a situace se tam zhoršila. A mě by také zajímalo, do jaké míry je možné tento pokles v produkci odpadu zdůvodnit hospodářskou krizí nebo změnami eh, v podávání informací. Nebo zda skutečně došlo k poklesu produkce eh, odpadu. A já jsem se eh, ptal, jestli jste tyto otázky, které jste si sami položili, skutečně, jestli jste na ně v posledním roce odpověděli. My máme ještě čas, máme zde ještě doplňující otázky, takže Jutta Haug. Omlouvám se. Já jsem eh, ještě zjistila, že by bylo potřeba předtím, než opustíme odpady, eh, poukázat na otázku, kterou písemně položil Vittorio Prodi. Já jsem dostala za úkol na tuto otázku poukázat. Na vašem seznamu je to bod 3. Komisař Potočník na tuto otázku se pokusil odpovědět velice stručně, ale neuspokojil nás to. 20. ledna odpověděl, ano, komise nyní bude muset ještě provést některá šetření Jde zde o přepracování směrnice o um, odpadu z obalů. A po konzultaci, kterou provedla komise, se domníváme, že bychom měli začít dělat nějaké kroky, pokud jde o plastové obaly, obaly především o plastové tašky. Dostali jsme se technologicky o něco dál. A samozřejmě jsme také o něco dál, pokud jde o povědomí spotřebitelů. A mě by zajímalo, jak daleko je komise s přepracováváním směrnice a zda tato směrnice se nám postupně dostane na stůl. Děkuji Jutě Haug. Ještě Nikos Kisolivos je na seznamu řečníků a poté Richard Zébe. Ještě někoho jsem přehlédl. Nikoli, για να μην φύγουμε από την συζήτηση που κάνουμε για την... την... Ano. Já myslím, že je potřeba, abychom hovořili ještě o hierarchii. E, já bych chtěl poukázat na otázku dvě paní Evans. Zde se paní Evans ptá na to, zda komise má určitý seznam a ví, kdo provádí předpisy a kdo nikoli. A v souvislosti s Německem. E, v srpnu 2010 komise e, řekla, že návrh, který byl předložen Německem, pokud jde o hierarchii, úplně neodpovídal právním předpisům, protože principiálně e, výsled, došlo k, velké, k tomu, že velké množství odpadů se spalovalo a to neodpovídá požadavkům na recyklaci. A e, také si myslím, že je potřeba zdůraznit článek 4 směrnice, tam se hovoří právě o hierarchii. Nicméně, my nevíme, jestli komise něco udělala, aby danou situaci změnila. Pan Zeber, já musím říci, že na moji otázku nebylo odpovězeno a také mám dojem, že celá řada dalších otázek nebyla zodpovězena. Za třetí jsem si eh, přečetl v médiích, že komisař Tajány eh, chce eh, využívat zdroje, které jsou tisíce metrů eh, pod eh, povrchem země, eh, nicméně odpad ten máme přímo na zemi a je to také potenciální zdroj energie. Už to tady dnes zaznělo, odpad je velkým zdrojem a také můžeme zpracováním odpadu vytvořit na 400 tisíc pracovních míst, snížit emise o ekvivalent mnoha milionů aut. Takže mě by zajímalo, jak chce komisař Potočník postupovat. Je třeba, aby zde byly konkrétní návrhy. Na Jižní Itálii máme velký problém s odpady. Tam už nejde jenom o e, zdroje, tam už jde i o lidské životy, e, protože se zde špatně nakládá také s atomovým odpadem. Komise eh, léta v této oblasti nic nedělá. Já si myslím, že je potřeba, aby odpovědný komisař přišel sem mezi nás a jasně eh, zdůvodnil, proč eh, se zde nezahájilo řízení pro nesplnění povinnosti, proč neustále do daného regionu plynou miliony z fondů, i když se tam situace neřeší. Mnohokrát děkuji Richardovi Zébrovi. Nikdo další se nehlásí o slovo, snad jsem nikoho nepřehlédl, takže předám slovo komisi. Prosím, odpovězte na všechny otázky. A pokud jde o pozvání odpovědného eh, komisaře, to určitě si dáme na seznam věcí, které musíme udělat. Thank you, thank you very much and my apologies again to... Děkuji mnohokrát, ještě jednou se omlouvám eh, panu poslanci. Pokud je o eh, přepravu odpadu, ano, naše stanovisko je dobře známé. Jsme znepokojeni, pokud je o efektivitu kontrol, inspekcí, eh, přepravy, přepravy odpadu v rámci EU a Provedli jsme studii, která by mohla vyústit v přijetí legislativního návrhu či návrhu, Ale bohužel v tuto chvíli vám k tomu nemohu říci více. Dále vývoj vývoj produkce odpadu Jaký je trend? Já jsem již dříve zmiňoval, že Eurostat vypracovává statistiky za nedávnější období. Tato statistika nám zobrazí situaci v letech 2000 až 2010 a zdá se, že objem odpadu vytvořeného v EU Eh, zaznamenal výrazný pokles v letech 2009 eh, až 2010, tedy meziročně. Nemáme žádné údaje či důkazy, abychom identifikovali, co může být příčinou eh, tohoto výrazného poklesu objemu odpadu, ale Samozřejmě hospodářská krize patrně sehrála svoji roli. Co je důležité, je si uvědomit, že podle rámcové směrnice o odpadech členské státy musí přijmout plány prevence tvorby odpadu do roku 2013. A zároveň s těmito a zároveň plány pro hospodaření s odpady či nakládání s odpady eh, budou tedy základním nástrojem v rámci rámcové směrnice a ty programy pro snižování objemu odpadu, pro prevence tvorby odpadu by měly být hlavním nástrojem pro dosahování snížení objemu odpadu produkovaného v členských státech. Přepravujeme eh, pokyny pro vypracovávání těchto programů pro prevenci odpadu. Pro nás je to nesmírně důležitá věc, protože konec konců prevence je tou nejlepší cestou. V celé hierarchii e, přístupu k odpadům. A dále ještě jsem zapomněl tedy, e, nebo opomenul dotaz e, pana Prodyho. Obávám se, že vám nemohu poskytnout konečnou odpověď v této fázi. Stále ještě pracujeme na problematice eh, plastických, eh, nerecyklovatelných eh, plastických sáčků. Pro komisi je to jednoznačně priorita, ale je obtížné jasně stanovit či jasně říci, kdy bude k dispozici návrh legislativního aktu. Co já mohu říci, je, že otázka biologické rozložitelnosti pravděpodobně eh, bude řešena v tom legislativním, v tom příslušném legislativním návrhu. Otázka biologické rozložitelnosti má daleko širší dosah, týká se relevantní pro prakticky veškerý plastický odpad, veškeré plasty, plasty. A my patrně budeme postupovat tak, že Zahajíme postup reflexe u biologické rozložitelnosti eh, v souvislosti se zelenou knihou o plastových odpadech, na které nyní pracujeme. Dále padl dotaz ohledně hierarchie odpadů a Německa to vlastně souvisí s otázkou nadnesenou paní Evancovou. Ano, my jsme identifikovali problém s interpretací, s transpozicí rámcové směrnice v Německu, jde o ten návrh zákona. E, jsme v kontaktu s německými orgány. Pokud vím, Legislativa provádějící rámcovou směrnici o odpadech zatím ještě v Německu nebyla přijata. Nevím, zda ten text, který nakonec bude přijat německým parlamentem, zavede nějaké změny u této konkrétní věci, ale určitě pokud vzniknou problémy s tím, jak se hierarchie odpadů eh, promítne do německé legislativy. Budeme tuto věc řešit a bude-li to nutné, zahájíme, eh, zahájíme řízení pro porušení legislativy, evropské legislativy. Dále, eh, pokud je o poslední otázku pana Sivá, nevím, za to byl dotaz, či spíše Eh, osobní prohlášení, ale určitě se věnujeme velmi seriózně všem záležitostem souvisejícím s prováděním evropské legislativy o odpadech a věnujeme mnoho času a zdrojů řešení některých případů, které jsou skutečně extrémně důležité. A případ té krize s nakládání odpady v kampani, který byl konkrétně zmíněn panem eh, Zábrem, je, myslím, dobrým příkladem. Děkuji. Eh, Mnohokrát děkuji. Pokud jde o poslední bod, to určitě ještě probereme s odpovědným komisařem. Budeme na to mít dostatek času. Mnohokrát děkuji zástupci komise. Dostáváme se k bodu na pořadu jednání číslo 21. Jde o provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. A čtyřikrát, pětkrát v roce v tomto výboru máme možnost položit otázky komisi k tomuto tématu. Eh, bylo předloženo několik otázek. Karl Heinz, Heinz Florenz, chce se nějak vyjádřit? Dann gehen wir zwei. Jill Evans. To byla ta první otázka, nyní druhá otázka, ta už byla zodpovězená, třetí otázka, ta byla také zodpovězená. Dále bod čtyři, uplatňování eh, legislativy v oblasti životního prostředí Esther de Lange je zde, nebo ji někdo zastupuje. Carlos Heinz Florence. A moje první otázka, pokud je o odpad, byla zpovězená, nicméně pokud je o moji otázku týkající se REACH, na tu bych rád slyšel odpověď. Paní Delange zde není, Satu Hasi, kolega má slovo εξαιτία τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι σε ορισμένε τουλάχιστον χώρε υπάρχει μία... V důsledku hospodářské krize v některých zemích existuje tendence méně chránit životní prostředí, než jak tomu bylo v uplynulých deseti letech. E, taková je situace také v Řecku a my bychom rádi věděli, jestli se to nějak řeší nebo jak situace vypadá. Skutečně dochází ke snahám obcházet legislativu v oblasti životního prostředí, snažit se věci zrychlovat a vyhýbat se tomu, aby odpovídající legislativa byla skutečně správně uplatňována Dochází například k tomu, že ehm, existují nelegálně vystavěné budovy a tak dále. Co dělá komise pro to, aby se zabránilo obcházení legislativy v oblasti životního prostředí? Evropský parlament na to poukazoval, odráží se to také v politických opatřeních. Vidíme, že ochrana životního prostředí je nesmírně důležitá. Také Eh, s ohledem na jiná politická opatření. Nesmíme se vrátit zpět do 50. let, protože to by nakonec vedlo k vysokým nákladům. Eh, to znamená, stala, stará se komise nějak o země, které mají v současné době velké hospodářské problémy? Jutta Hauk, otázce 6. Já myslím, že jsme tuto otázku položili v podstatě všichni společně, a to v našem usnesení k rozpočtu na rok 2012. Jde o to, že chceme vědět, zda komise skutečně je schopná z hlediska personálu kontrolovat eh, členské státy a dodržování pravidel ze, členy, ze strany členských států. To je první věc. A druhá věc je, jestli skutečně budeme mít danou databázi, kam bychom se mohli podívat. Jakým způsobem byla legislativa implementována a kde jsou nedostatky. Víme všichni, že zde existuje veřejný tlak a ten může pomoci při implementaci legislativy v oblasti životního prostředí. Především pak v členských státech, kde se lidé snaží legislativu obcházet. Nevím, jestli to bylo zodpovězeno. Možná jsem dostatečně neposlouchala. Uvidíme, co nám k tomu ještě komise řekne. Dále položil otázku Karl Schlitter a Satu Hasi eh, k tématu REACH. Opět eh, kolega je zastupuje. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας REACH είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά uplatňování nařízení REACH je velice eh, důležité. Nicméně podle informací se zdá, že je situace často taková, že existují velké nedostatky v implementaci. Máme asi 20 tisíc eh, eh, dokumentů, ve kterých, ve kterých se ukazuje, že v podstatě eh, v roce 2009 50 eh, kontrolovaných dokumentací bylo nedostatečných. V roce 2010 eh, to bylo 64 dokumentací. To znamená, že bylo zjištěno, že existují velké problémy s implementací. A mě by zajímalo, co se zde dělá, především v první fázi, ve fázi hodnocení dokumentací. A dále, pokud jde o omezení, ze strany komise v podstatě neexistují žádná, žádné pokyny, pokud jde o seznam látek, které by se mohly dostat eh, do REACH. V současné době máme jenom 64 eh, látek, nových látek eh, na seznamu. Mohla by komise nějakým způsobem urychlit postup? Nám se zdá, že zde implementace neprobíhá efektivně. Kolega Florenc zde nyní není, tak, nyní není, tak také položil otázku. Poté Eh, Michelle Rivazi položila otázku. Opět ji zastupuje kolega. OK, dann. Keine weitere Frage mehr, dann gebe ich jetzt. Není žádná další otázka, tak předávám slovo komisi, aby odpověděla na otázky. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, šéfem oddělení pro právní záležitosti na DG pro eh, Environment. Eh, odpovím na otázky 5 a 6 a kousek 4 a kolega Benny Hansen, který je šéfem oddělení pro REACH, odpoví na dotazy ohledně REACHe. Pokud otázku paní Hasy, doplněno, jak to doplní pan Kiskolios, to je tedy obecný dotaz, týká se dopadu finanční krize na provádění environmentální legislativy. Eh, Tady vnímáme dva dílčí dotazy. Jednak nedostatek financování na provádění evropské legislativy a druhý dělčí dotaz či aspekt změny vnitrostátní legislativy, které by usnadnily hospodářský rozvoj ovšem na úkor evropského AKY. K prvnímu dílčímu aspektu nedostatek financování nemáme žádný konkrétní specifický systém monitorování, který by sledoval, zda jsou prostředky odkláněny eh, z ochrany životního prostředí a za to má dopad, za to má dopad na provádění legislativy. Máme určité eh, spíše jaksi anekdotického rázu eh, údaje, které svědčí o tom, že možná oslabuje pozornost věnovaná dostatečné ochraně Eh, území Natura 2000. Eh, pokud se něco takové dozvíme, můžeme ověřit, zda eh, tomu tak je či nikoli. Jedna z věcí, které již byly diskutovány dříve, je ta, že také je k dispozici velký objem evropských finančních prostředků. Je nedávno, v roce 2011, komise přijala sdělení o regionální politice, jejím příspěvku k trvale udržitelnému růstu v Evropě do roku 2020 eh, s tím, že se indikovalo, eh, naznačovalo členským státům, že by měli využívat prostředky na biologickou rozmanitost, na lepší zprávu a řízení, podporu ekosystému, rozmanitosti. Čili ty prostředky k dispozici jsou. Eh, velmi často také máme signály, že ty prostředky jsou dobře využívány. O tom svědčí například zpráva DG Regio. Často je ten problém v tom, že členské státy ty prostředky prostě nevyužijí. A tady je právě příkladem Řecko. Máme případ 260 eh, proti nelegálním skládkám v Řecku. Eh, důvod, eh, proč to, tento problém přetrvává, je, že nejsou absorbovány příslušné prostředky. Míra absorpce u Řecka je 8 toho evropského rozpočtu, čili ty prostředky prostě nejsou využívány. A o co se komise nyní snaží u skládek Eh, a u čističek odpadních vod je, aby ta pracovní skupina, která byla ustavena, pomohla řeckým orgánům s, lepším, s lepší absorpcí prostředků a odborami tohoto problému. Takže ty prostředky často jsou k dispozici, ale nejsou využívány i kvůli problémům se, správně, se správou řízením, s governance. Eh, nebo ten, eh, ta, ten případ krize skládek či případná krize v Sofii, kde je podobný problém jako v kampani, Tady Unie, jak DG Regio, tak Evropská investiční banka eh, poskytnout až 280 milionů eur eh, na vybudování eh, adekvátního systému nakládání s odpady a čističek, takže no, adekvátního systému likvidace odpadu. Takže jsou mezery a my se snažíme pomáhá členským státům co možná nejvíce využívat prostředky, které jsou k dispozici na ochranu životního prostředí. Tam, kde toho členské státy nejsou schopné, jako je případ Řecka, eh, snažíme, snažíme se využít té nedávno vytvořené pracovní skupiny, abychom jim pomohli. Takže tolik eh, k aspektu finančnímu. Nyní pokud jde o právnický aspekt eh, a výzvy v této oblasti. V Řecku je situace, kterou dopodrobna monitorujeme. Také například za Lamaňským eh, průlivem víme, že eh, jsou určité eh, problémy s, s ochranou habitatu, s ochranou přírodních stanovišť. My opět úzce monitorujeme situaci. Britský ministr nyní oznámil, že probíhá reforma v souvislosti s trvalým rozvojem, což jaksi je dobrý signál také signály od Ministerstva pro životní prostředí eh, jsou uspokojivé. Takže eh, eh, pokud jsou nějaké snahy oslabovat environmentální legislativu kvůli hospodářské krizi, tak tady my to velice bedlivě sledujeme. Zároveň je důležité vysílat signál, že ekonomika a životní prostředí si neprotiřečí, naopak se mu navzájem pomáhat a že vlastně právě trvalé udržitelný rozvoje a snaha o něj je způsob, jak překonat krizi. Takže to je signál, který se snaží vyslat komise. Tolik tedy k dotazu číslo 5. K dotazu číslo 6, paní Juty Hauk. Možná takovou anekdotu, ale jakožto eh, ředitel oddělení pro eh, porušování předpisů jsem velice rád, když dostávám k dispozici z nějaké zdroje od parlamentu, či pomoc od parlamentu. Ale teď už nežertujme. Je pravda, že e, nyní působíme aktivněji, e, pokud je o řízení pro porušení předpisů. DG Envy e, řídí nějakých tisíc e, právních sporů. E, máme 139 případů nyní. E, zastupujeme obrovské procento v této věci v rámci celé komise. A jsou některé případy znamená pilotní, nějakých 35 A u 260 případů 260 případů, tam jsme ve dvou třetinách vlastně. Takže DG Envy je velmi aktivní, ve dvou třetinách toho řízení tedy. Takže DG Envy je velmi aktivní v této věci. Pokud je o to, co zmiňujete, paní, paní Halk, musím říct, že nemáme čtyři případy u soudu proti Belgii a Lucembursku a také dva proti Irsku. Tam jde o urbání plánování. Tam tedy žádáme o pokutu a ještě další případy se chystají. Dále možnost revize Lisbonské smlouvy, tak abychom, tak abychom eh, sankcionovali členské státy, které netransponovaly směrnici. Je zde případ Polska, dále dva případy týkající se transpozice směrnice o znečištění eh, ovzduší a směrnice eh, směrnice pro prostředí mořské. Dále máme potenciálně sedm případů, které by mohly být rozhodnuty v neprospěch členských států, které ne, neprovedly nezapracovali, netransponovali rámcovou směrnici o odpadech. Takže určitě působíme velmi aktivně, pokud je porušování předpisu. Musím říct, že v DG Envy máme 50 zaměstnanců a nejsou to pouze eh, právníci, jsou to, je to také, jsou také zaměstnanci eh, technických oddělení. Eh, například situaci u odpadu v kampani neřeší právníci, ale spíše odborníci odpady. Pokud je, na, pokud je o ekologickou situaci ve Švédsku, opět eh, jsou to techničtí experti, několik právníci, potřebujeme hodně lidí, eh, nicméně potřebujeme tady eh, určité důkazy, takže ta řízení pro porušení předpisů jsou vlastně pouze jednou dílčí složkou naší činnosti, ale důležitou samozřejmě. Takže důležitá je implementace. Implementace je prioritou pro našeho komisaře. Doufejme, že do Příští středy komise přijme sdělení o provádění environmentální legislativy. Jsem si jist, že vy o tom budete informováni jako jedni z prvních. Provádění legislativy bude klíčovým aspektem. Máme určité nové představy pro tuto oblast, v zásadě dva hlavní směry. Tady se vracím k dotazu paní Hauk. První z nich se týká znalosti poznatků, aktivního šíření poznatků. A druhá osa se týká zodpovědného eh, prosazování legislativy, vynucování legislativy. Rozhodli jsme se, že aktivní šíření informací je dobrou cestou, jak vlastně um, dostat občana do pozice, kde může vyvíjet tlak na členské státy. Samozřejmě je možné, že kolegium eh, to nepřijme doufáme, že ano a velká část toho sdělení plánovaného je věnovaná tomu, aby eh, to, tomu, že žádáme po členských státech, aby umístila informace na web, stejně jako u uh, eh, rámce směrnice o vodě u Natury 2000, to znamená dát informace na web, tak aby občan věděl, jaká je přesně situace, co se děje. Další představa, se kterou vystupujeme, je, aby všechny skládky a podobně z povolené v EU byly opět uvedeny na webu, Eh, a také informace o kontrolách prováděných. Eh, případ, eh, příklad směrnice o vodách je tam také uveden. Kvality vod, pokud kvalita není dobrá, pak je jasné, že hospodářské subjekty se budou stěžovat a budou žádat po starostovi daného, dané lokality, aby zavedl dostatečný systém a režim čištění odpadních vod. Takže jde o to dát na web informace, které by umožňovaly občanům sledovat situaci a, a sami lobovat u samozpráv či u vlády. Také chceme využívat satelity k monitorování plnění environmentální legislativy. Opět se dostáváme ke skládkám. Chceme zmapovat, pokud zmapujeme tedy eh, existující povolené skládky, bude snažší identifikovat eh, nelegální skládky. Jde také o posílení kontrola inspekcí, to je příznačné hospodaření s odpady, Eh, chceme také posílit eh, národní vnitrostátní mechanismy pro podávání stížností, například něco podobného mají v Irsku, mají proto samostatný orgán. Chceme také eh, podpořit lepší přístup k justici v environmentálních věcech a chceme partnerské dohody s členskými státy, zejména tím se vracím k otázu číslo 5. Chceme se zaměřit na na to, aby členské státy financovaly věci, které jsou prospěšné pro životní prostředí. Takže toto jsou eh, věci, které byly obsaženy v tom sdělení eh, komise, které se chystá. Rád bych se ještě zaměřil na transparentnost ze strany komise samé. Obávám se, že v této věci je linie komise eh, jasná, a totiž databáze pro zprávu případů tedy řízení pro předpisů není veřejná a soud stanovil, že na tato řízení se vztahuje legislativa chránící eh, legislativa o přístupu k údajům. Takže eh, pokud někdo má zájem o údaje, je zde rámcová dohoda mezi parlamentem a komisí. A pokud by někdo chtěl informace o přímo provádění přímo na místě v terénu, tak samozřejmě to bude další jaksi eh, akční linie komise, další postup komise se na toto zaměří. Doufám, že jsem odpověděl na vaše dotazy. Děkuji. Poprosím ještě k tématu REACH tady. Nejdříve bych chtěl poděkovat za skutečně vyčerpávající odpovědi. a Přitom stručné nyní se dostáváme k tématu REACH. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jmenuji se Bjorn Hansen, jsem z Generálního ředitelství pro životní prostředí a Budu se zabývat třemi otázkami eh, pro oblast REACH. Stavíme na dialogu, který se zabývá implementací Reach. Ty tři otázky, jedna se týká hodnocení, omezení a schvalování. Všechny tři, pokud je schrnu stručně, jsou oblasti, kde není ten pokrok tak eh, jasný žádoucí. A pokud mohu takto stručně odpovědět, ano, skutečně si myslíme, že můžeme zajistit pokrok, nebo bychom měli mít větší úsilí a měli bychom tento pokrok zajistit. Ale dovolte mi, abych konkrétně odpověděl k těm jednotlivým bodům. Pokud zahájím to otázku o hodnocení, myslím si, že je důležité, že předtím, než odpovím na samotný dotaz, abych pouze řekl, že ECA, tedy Evropská chemická agentura v Helsinkách, uplatňuje kritéria na výběr substancí, které musí projít kontrolou schody. To znamená, že se dívají na dokumenty, zda je to v souladu s požadavky a informacemi, které vyžaduje REACH. A vytvoření těchto kritérií znamená, že se musí dívat na Eh, dokumenty, kde je velká pravděpodobnost, že nebude schoda. Takže když se dívají na čísla eh, ve svých eh, ročních zprávách, na své webové stránce, tak se zdá, že je tady celá řada víc dokumentů, které nejsou v souladu s těmito nařízeními. Nicméně ten, ta míra Eh, nesouladu s požadavky eh, REACH je skutečně vysoká a vyvolává obavy i na straně komise. I když bych chtěl říci, že to není nic neočekávaného. neočekávaného. Díky tomu, že ten systém registrace je dost nový a ta povinnost nebo ty jednotlivé povinnosti pro sektory průmyslu jsou dost složité. Komise žádá EKU celou řadu let, eh, aby hodnocení Eh, prováděla obecně a také se zaměřila na otázku schody. Měla by to být eh, priorita pro tuto agenturu, takže zcela jistě se na to chceme zaměřit eh, jako na prioritní oblast činnosti této agentury. V tuto chvíli řešíme otázku vysoké míry neschody a zjišťujeme, zda by komise mohla udělat něco víc. Naše zjištění chceme zveřejnit, také chceme poskytnout doporučení nejen pro komise, ale i pro další aktéry v rámci celé revize RIČE. Jak víte, eh, chceme ukončit eh, tuto revizi do června letošního roku, tak jak je to dáno v samotném nařízení. Takže stručně, ano, tato čísla vidíme jako určité znepokojení a díváme se v rámci kontextu revize REACHE, jak postupovat dál. Pokud se podívám na omezení, tak eh, i zde předtím, než zajdu do podrobností, co se týče dosaženého pokroku, tak zde bych eh, chtěl zdůraznit, že máme jasný závazek ze strany komise naplnění cílů omezení, protože musíme chránit lidské zdraví, životní prostředí a také fungování vnitřního trhu. Musíme povzbudit a posílit konkurenceschopnost a inovace. Z tohoto důvodu skutečnost, že v tuto chvíli komise nepožádala agenturu EK, aby připravila těch 15 eh, dokumentů, to znamená návrhy na nová omezení v případě substancí nebo látek, které nejsou eh, šetřeny nebo nebyly prošetřovány v minulosti, tak to no, pokazuje na žádné závěry v kontextu zvažování dalších látek, které by mohly znamenat eh, nepřípustné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Ale nyní bych rád informoval o úspěších, které jsme dosáhli v posledních letech. V první řadě jsme zpracovali podle požadavku REACHE celou řadu přechodných opatření. V případě opatření, která byla hodnocena v rámci minulé legislativy, především co se týče směrnice o omezení a Můžeme tedy navrhnout eh, to omezení v rámci REACHy. Týká se to dvou látek. Krylamid, eh, který je v roce 2008 se dostal do přílohy omezení a také kadmium, které se také objevilo eh, v té příloze pro omezení v rámci REACHe. V listopadu 2009 komise požádala agenturu ECA, aby připravila dokumenty, co se týče rizik eh, prostřednictvím eh, rtuti a měřících zařízení. Je důležité, abychom nyní zjistili, kde jsou identifikovaná rizika. Na začátku letošního roku jsme vydali omezení u stovek eh, látek, které se padají do oblasti CMR. Jsou to eh, toxické látky, karcinogenní látky, nebezpečné pro reprodukci a jsou to nejrůznější jejich i směsi, které jsou nebezpečné pro spotřebitele. Také pracujeme na eh, změnách přílohy 17, kde jsou nejrůznější látky, dichlorobenzín, a to jsou látky, které byly zjištěny již během minulé legislativy. Proces restrikcí, nebo spíše na závěr, komise se zaměřuje na ukončení práce, která byla ještě nedokončená nebo potřebovala ještě určité doladění. Eh, dopracování eh, v rámci minulé legislativy, jak víte, tak eh, v tomto hledu jsme dosáhli určitého pokroku. V rámci restrikcí je také důležité připomenout, že se nejedná pouze o komisi, která přijímá iniciativy, pro připravení eh, tedy restriktivních opatření, které provádí ECA, ale také členské státy sdílí tuto odpovědnost s komisí, zahajují nebo tedy iniciují tato restriktivní opatření, eh, pokud eh, jsou si státy vědomi, že existují nějaká nepřijatelná rizika. Zjistili jsme, že členské státy se zapojí také pochopitelně do implementace eh, stávajících restriktivních opatření a dalších opatření, které vyplývají z říče, takže toto zapojení zcela jistě ovlivňuje iniciativu ze strany členských států, co se týče eh, zajišťování nebo prosazování nyních, eh, nových restriktivních opatření. Když se podíváme na tzv. kandidátský seznam, tak eh, pan místopředseda Tajány a náš pan komisař Potočník navrhli cíle, aby pomohli zrychlit identifikaci látek, které jsou znepokojivé, co se týče procesu schvalování. Eh, podle této dohody která byla učiněna v březnu 2010, poukázaly na to, že cíl 136 látek by měl být dosažen eh, v případě tohoto kandidátského listu do konce roku 2012. A také se shodli na tom, že chtějí vidět eh, relevantní stávající látky, která naplňují tato kritéria, která se musí na tento seznam do roku 2020. Takže vidíte, že ty cíle jsou naprosto jasně stanovené ze strany našeho pana komisaře a místo předsedy komise. E, uznání úlohy EK ze strany členských států v procesu identifikace látek, které vyvolávají obavy. E, pan komisař e, napsal dopis zástupcům, stálým zástupcům, že Eh, také spoleháme na členské státy, které budou připravovat tyto dokumenty eh, pro EK, čili opět je to sdílená zodpovědnost ze strany komise i členských států, které musí odvést svoji práci. Od té doby jsme zajistili velký postup. Například komise spolu se chemickou agenturou a s členskými státy začala pracovat na společném jednotném rámci látek, které jsou vysoce rizikové a začali jsme připravovat tento kandidátský seznam. A také jsme zajistili koordinaci mezi aktéry v oblasti eh, řízení rizik a schvalování eh, v oblasti rýče. Udělali jsme hodně práce v oblasti látek CRM, PBT, jedná se o toxické karcinogení, mutagenní látky. A tady vždy obdivuji tlumočníky, kteří jsou schopni tlumočit eh, tato slova do svých respektivních jazyků. Já nevím, zda tyto látky se stejně jmenují v těchto jazycích jako v angličtině, takže se předem omlouvám, ale obdivuji tedy tuto práci. A také jsme odvedli práci v oblasti posílení tzv. Eh, látek 57F. Jedná se o látky, které také vyvolají velké obavy. Tím vzniká příležitost pro synergie mezi členskými státy. Vytváříme partnerství a také poskytujeme informace všem aktérům. Dochází ke vzniku eh, spolupráci v rámci jednotlivých eh, látek nebo skupin látek. Máme tady nárůst látek, které jsou přidávány na tento kandidátský seznam. To neznamená, že jsme dosáhli toho cíle 136 látek. V tuto chvíli si myslíme, že bychom měli pozbudit členské státy, aby ještě více urychlili tuto práci, ale také věříme, že je důležité, aby komise a EK prokázali naše naši odpovědnost vůči společnému cíli. Takže komise za svoji stranu požádala chemickou agenturu, aby připravila eh, dokumenty pro deset látek, které jsou identifikovány jako látky, eh, které jsou nebezpečné a aby e- EKA také eh, přehodnotila své zdroje, své schopnosti a možnosti, zda může zvládnout ještě více analýz a více dokumentů. A Požádali jsme agenturu, aby připravila dalších 15 látek, eh, které se budou řešit v rámci letošního roku. Na závěr snažíme se také naplňovat cíle 2020 a očekáváme, že tyto snahy nám pomohou zvýšit počet látek, které se objeví na tomto seznamu. Takže byla to dlouhá odpověď na tři dotazy, které byly položeny. Eh, odpověděl jsem ústně, ale mohu se vrátit i k dalším otázkám, které ne, nebyly položeny, ale bylo dobré, že jsme eh, předem měli tyto dotazy a mohli jsme se takto odpovědět. Děkuji. Eh, Mnohokrát děkuji za vyčerpávající zodpovězení otázek. Hlásí se Chris Davis. Nevím, co mi chce naznačit Karl Schlitter pohybem ruky eh, žádáš o slovo? Já musím mít na slyšení akta, takže bych byl velmi rád, kdybych po poprosit o písemné odpověď, abych se mohl později přečíst. To bych byl velmi vděčen, kdyby to šlo. Ano, eh, dobře. Odpovědi bychom měli dostat i písemně, ale nejdříve Chris Davis. I was start by the same point. Chtěl jsem začít eh, tím samým, pane předsedo tato, se, tato jednání o e, vynucování, prosazování legislativy jsou vnímané jako velmi cená, ale bohužel e, kvůli časovému harmonogramu to bývá zařazováno až na konec týdne. E, podle toho také vypadá docházka. V minulosti jsme žádali, jsme prosili, zda by bylo možné, aby komise poskytovala se odpovědi písemně. Samozřejmě nechceme k tomu nikoho nutit, ale eh, byla by to prozba z naší strany. Myslím si, že poslanci by to ocenili, kdyby to bylo možné. Eh, Kríči, konkrétní věc, eh, na kterou jsem se chtěl zeptat, to se týká té první otázky ohledně ehm, neadekvátních registrací, nedostatečných dokumentací při žádostech o registraci. Zase, že to procento je velmi vysoké. Eh, ovšem zda to je signifikantně, to vůbec nemám představu. Nevím, zda jde pouze o to, že chyběly tečky nad i a podobně, anebo zda skutečně šlo o riziko pro lidské zdraví a životní prostředí kvůli, těm, kvůli této nedostatečné dokumentaci. Takže můžete na to prosím zareagovat? Mnohokrát děkuji Chrisovi Davisovi. Je to skutečně dobrý návrh, že by se na otázky mělo odpovědět i písemně. Možná bychom to mohli projednat na schůzi koordinátorů, že bychom to formalizovali. A samozřejmě eh, často o tady těch, eh, těchto eh, věcech hovoříme, nicméně teorie je něco jiného než praxe, takže by bylo dobré, abychom něco takového, jako byly zdejší odpovědi, měli k dispozici také na papíře. Já jsem chtěl jenom stručně připomenout otázku Rivasy. A paní Rivasy, pokud jde o spalování odpadu, máme zde předpisy také ze strany ECHA. Eh, spalování odpadu spadá také pod REACH. Nicméně v podstatě je situace taková, že podle údajů, které jsou dostupné, dochází ke spalování velké části odpadu. A nás by zajímalo, co k tomu říká komise. Více než tisíc tun popela ročně je vypouštěno a my jsme neslyšeli odpověď na tuto otázku týkající se popelu. Děkuji. Eh, to byly všechny otázky. otázky nikdo další se nehlásí o slovo. Mm, pokud je o otázku pana Florence, otázku 8, já bych chtěl požádat, aby byla také zodpovězena. Eh, nevidím, že by se další kolegové hlásili, takže přidám slovo panu Hanzenovi aby prosím ještě jednou odpověděl na otázky, které zde zazněly, také na otázku číslo 8 od pana Florence. Děkuji. Začnu s těmi tečky nad i a potom se dotknu létavého popilku a potom eh, přes, přistoupím k otázce číslo 8. Pokud je o tečky nad i, eh, o formální pochybení eh, v žádostech o registraci, Pokusím se zaměřit nikoli na otázku kvality, ale na otázku souladu. Takže, nebo jsem se pokusil o to, takže moje odpovědi se týkaly právě souladu. Máme opravdu vysoké eh, procento žádostí, které eh, nejsou eh, v souhlase s požadavky, s požadavky na eh, poskytnutí informací a to znamená, že v těch žádostech chybí informace. A samozřejmě chybějící informace v předložené dokumentaci eh, znamenají, že nejsou eh, dostatečně poskytné informace ani v dodavatelském řetězci a to znamená, že to může, a zdůrazně může, mít dopad na řízení rizika. Ale samozřejmě REACH byl vybudován kolem koncepce minimálních informačních požadavků a tady potom jde o porušení i těchto minimálních požadavků na poskytování informací, takže nejde o žádné pouhé tečky nad i, eh, což eh, často souvisí eh, s nedostatečnou kvalitou té dokumentace. O to tady až to jak neběží, jde skutečně o to, že ta dokumentace neplní požadavky. A to se snažíme řešit Eh, také v souvislosti s přeskumem směrnice REACH. Nyní k letavému popílku. Nejprve bych rád přednesl omluvu. My jsme nebyli eh, schopni prošetřit tento případ nějak hloubkově, abych vám mohli poskytnout detailní odpověď, prostě protože chyběl čas mezi tím, kdy jsme obdrželi dotaz a, a mohli jsme se do toho pustit. Ale eh, alespoň tedy povrchová odpověď Eh, s tím, že eh, slibujeme, že se tomu budeme věnovat ještě hlouběji. Eh, co jsme byli schopni zjistit? Tím, že jsme se podívali na webové stránky ERC, v tom takzvaném evropském systému informací o látkách ESIS, který stále ještě funguje online, Eh, Letavý popilek tam skutečně byl registrován eh, pod příslušným nařízením z roku 1993 pro registrované látky. Eh, tam je vidět celá ta dokumentace také pro registraci z tehdejší doby. Používám, používám terminologie rýče, tehdy se tomu říkalo jinak, ale myslím si, že to usnadní pochopení, když použije terminologie rýče. Bylo to tedy registrováno konsorciem nězozemských výrobců letavého popílku a vzhledem k tomu, že tehdy byla jedna jediná registrace eh, nebyl indikován objem eh, té látky eh, ve veřejné doméně. Ale ta registrace tady proběhla a od ECHY víme, že to nebylo zaregistrováno pod rýčem. Takové jsou tedy skutečnosti, které známe. My se tím ještě budeme dále zabývat s kolegy z ECHA, z, e- z ECHA, z ECHA, tak abychom Eh, zjistili, jaké mohou být eh, důvody pro eh, rozdíly mezi minulým stavem a současným stavem. A z našich diskusí s kolegy z ECHA vyplnulo, že je, pokud z nich tady vyplynuje, že je třeba jednat s kolegy z členských států, států, z příslušných orgánů, pak samozřejmě tento krok také podstoupíme, ale nejprve se spojíme s kolegy z agentury ECHA. Nyní k dotazu číslo 8 o malých a středně velkých podnicích. Nebudu opakovat ty dotazy, kterých je vícero, pokud o malé středně velké podniky a časovou osu samotného přeskumu. Eh, jenom projdu naše odpovědi. V zásadě to vypadá tak, že pokud je o dopady rýče v eh, dopadech té líče zřejmě má, zřejmě můžeme vysledovat u malých středních podniků. My se tomu věnujeme v rámci revize nařízení REACH. Komise také eh, to provádí v rámci několika tematických studií. Dvě z těchto studií se zabývají dopady na podniky a jedna z těch studií nese název trh a respektive my to nazýváme eh, studie o trhu a inovacích. A v těchto studiích je jasné zaměření na malé střední velké podniky. Takže v rámci revize REACHE sledujeme také dopady na malé střední velké podniky. Tyto studie plus eh, informace eh, ze samotného odvětví, doplněné o informace z dalších zdrojů, zejména eh, kontakt, o kontaktní skupinu ředitelů která v roce 2010 a začátkem roku 2011 stala na vrcholu slávy a události eh, či akce, jako byla konference o registraci v roce 2011 nebo eh, workshop eh, v prosinci 2011 o konkurenceschopnosti a inovacích a také konference, která probíhá právě dnes o prosazování, vynucování nařízení REACH. Z toho ze všech těchto zdrojů tedy schromáždíme informace a podklady také z pravidelných kontaktů se zástupci dané odvětví a s důležitými zainteresovanými subjekty, například UAPME, což je zkrátka, která je těžko vyslovitelná, je to UAPME. Kromě toho se účastníme akcí, jako je eh, síť Enterprise Europe eh, nebo týden malých a středně velkých podniků. To všechno nám tady umožní schromáždit podklady a vyvodit závěry pokud je o dopad na řízení REACH na malé středně velké podniky a poté vyvodit závěry, eh, pokud bychom shledali, že je možné eh, této podnikové sféře ještě nějak dále pomoci, jak jsme se již snažili, pokud je o stanovení požadavku na plnění nařízení REACH. Pokud je o princip jedna látka, jedna registrace, tedy eh, koncept OSOR, zavedený u REACHe v postupu spolurozhodování, za to za to sebou přináší nějakou vysokou pracovní zátěž a e, administrativní zátěž. ECHA, e, pokud je o REACH a COP, v povinné zprávě koncem roku 2011 o REACHi e, informovala, když se podíváme na ty výsledky, v té zprávě je to uvedeno, pokud tedy ta, ta zpráva podává pravdivý obraz situace, že evidentně tento koncept je úspěšný. 90 registrací bylo předloženo v postupu společné registrace, joint registration, což je technické označení pro princip jedna látka, na registrace. Nebo to je ten žargon to. Když byli jste eh, určité eh, potíže s těmito společnými žádosti o registraci, to jsme shledali zejména eh, v té kontaktní skupině ředitelů. Nicméně nakonec ty žádosti předloženy byly a byly předkládány společně takže tam princip se osvědčil. Tato problematika, jak jsem již zmiňoval, je velmi úzce sledována komisí a agenturou ECHA a kontaktní skupinou ředitelů. A v tomto rámci jsme vypracovali mnoho řešení, velmi konkrétních řešení a e, dané odvětví, e, jak vypadá jeho zpětná vazba, e, říká, že to pomohlo. Je proto, jsou proto informace na webových stránkách a informace, které byly poskytnuty, budou prospěšné po někom již při předkládání registrací do příštího termínu, který byl stanoven. Dále jsou zde eh, schromážděny potřebné prvky pro eh, další rozpracování toho společného rámce, aby existovala určitá indikace. Máme tedy určitou indikaci toho, jak vypadá jak to vypadá s výměnými fóry o, eh, o vlastnostech látek, jak tedy vypadá spolupráce mezi podniky, které chtějí registrovat u též látku, ale můžeme samozřejmě daleko více využít úspor z rozsahu, eh, šířit standardní texty například pro to, jak by to mělo fungovat a jakým způsobem by se podniky měly eh, vždy dohodnout mezi sebou na sdílení údajů a stanovení společných pravidel eh, pro transparentnost, časové osy sdílení údajů a dokonce jde i o e, vypracování příslušných nástrojů IT na, e, na podporu věci. Ta kontaktní skupina ředitelů pokračuje ve své práci právě na těchto e, tematických okruzích. A pokud se vám dotknout úplně poslední otáz, dílčí otázky bodu 8, což je tedy revize REACHe, pak mohu říci, že skutečně dokončení je plánováno do 1. června 2012. to je tedy ta časová osa, ten časový termín, eh, jehož plnění všichni na komisi usilujeme. Eh, půjde o eh, formu sdělení komise parlamentu a radě. Kromě toho zde bude pracovní dokument komise a bude následovat také výměna, otevřená výměna s oběma institucemi. Komise předpokládá také otevřenou výměnu názorů s širokou škálou zainteresovaných subjektů pro tuto chvíli plánujeme organizaci konference o závěrech celého přeskumu a doporučeních, a to 24. září, ale již jsme zahájili diskuse o detailnějším programu této konference či tohoto workshopu. Takže doufám, že máte nyní určitou představu o našem přístupu k revizi Rýče. Můžete tady Eh, můžete se tedy těšit na naše sdělení plus ten, eh, plus ten eh, pracovní dokument, který bude ní doprovázet. Doufám, že tím jsem odpověděl na vaše dotazy. Pokud ne, tak se pokusím a ještě jednou, pokud to bude nutné. Děkuji. Hansen, ja, Pane Hansené, mnohokrát vám děkuji za skutečně vyčerpávající odpovědi na naše otázky. Dívám se na kolegy. na těch pár kolegů, kteří zde ještě jsou. Zdá se, že e, nejsou žádné další otázky, takže můžeme e, tento bod na pořadu jednání ukončit. A na koordinátorech budeme hovořit o návrhu pana Krise Davise a o tom, že by odpovědi byly k dispozici i písemně. A myslím, že je to dobrá myšlenka. Mnohokrát děkuji všem. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to poslední bod a to oznámení eh, data příští schůze. Datum příští schůze bude v úterý 20. března od 15 do 18.30 a poté ve středu eh, dopoledne i odpoledne a ve čtvrtek 22. března od eh, dopoledne od 9 do 12.30. Takže vám přeji pěkné odpoledne a e, těm, kteří cestují zpět domů, šťastnou cestu.